a výzkumu, takže je třeba toto opravdu dobře držet v patrnosti. Je třeba s těmi rozpočty pracovat korektně. V těch třech problematických oblastech, problematických z hlediska rozpočtu, očekáváme od komise nějaké pevné návrhy, které by dávaly smysl a také rozpočtové návrhy ve dvou fázích to znamená, nebudeme dávat Evropě nějaké velké peníze navíc z roku 2013, ale co se mě eh, konkrétně týče, mě zajímá, co se bude dělat po roce 2013, protože nemá cenu tady nahustit pneumatiky a nezabývat se tím, kam se vůz rozjede. Je třeba přesvědčit naše šéfy států a vlád, naše ministry, že Evropa musí mít dost prostředků na to, aby e, toto téma ITER e, dále vedla. A pokud ne, tak co s tím provedem? A co se týče Galila a Žemes, tak zase dvě fáze. Co budeme dělat do roku 2013 a co budeme dělat poté. Já bych opravdu ráda věděla, když hovoříme o politice v oblasti kosmu, jak to učiníme v Evropě tak, abychom článek 189 plně integrovali, protože otázka um, uh, Galilea a Žemes sebou nese určité pod otázky. Je třeba si dobře uvědomit, jak to budeme financovat. Politika v oblasti kosmu musí být ambiciozní. Ona je vlastně v čele toho nového trendu a já jako předsednictví doufám, že toto eh, je určitá reflexe, která bude zahájena, která se také přetaví v určitou ambiciozní politiku. A když hovoříme o ambiciozní politice, tak to znamená, že i po roce 2013 tady něco konkrétního bude být. Eh, bude. A jde o to, že uvědomit si, že se jedná také o velice riskantní politiku a eh, tady je třeba eh, si říct věci jasně poté, co tedy jdeme určitým směrem, tak už je třeba ty věci dotáhnout. My chceme tyto záležitosti probrat během našeho předsednictví také s parlamentem. A jak budeme integrovat, modulovat začlenění tohoto článku 189 a jak bude tedy fungovat Evropská agentura pro kosmos ESA? ESA má určitou technickou, technologickou expertízu při e, řízení programů, kterou vždy Evropská unie nemá. Takže to, co my hledáme, je naučit se víc využívat těch silných stránek obou institucí. A Belgie bude na toto velice dbát, protože zároveň Eh, je třeba vyvarovat se určitých negativních eh, důsledků. Vezmu příklad naší země, kterou dobře znám. 20 rozpočtu pro kosmos, který věnujeme eh, tedy Eh, EZE. Eh, my jsme pátým největším přispěvovatelem do Eze jako Belgie, ale je třeba, aby to fungovalo oběmi směry. Eh, malé a střední podniky konkrétně se musí v Belgii také dostat do situace, kdyby z toho nějakým způsobem mohli těžit. Takže valorizace silných stránek jedněch i druhých, to je důležité téma, aby in fine kosmos zůstal v této eh, soutěži, která nesmí být nějaká bezhlavá, ale musí v ní hrát neodmyslitelnou roli, neopomenutelnou roli i do budoucna. Hovořili jsme stručně o využití kosmu, slyšeli jsme pana Obamu, víme, že Indie, Čína, Rusko jsou partnery v, této, v těchto snahách a je třeba do tohoto úsilí integrovat i Unii ta tam musí zůstat, eh, protože eh, je třeba si uvědomit, že Evropská unie investuje do kosmu trochu možná odlišným způsobem. Zmínila jsem se o Africe. Je také naším cílem, abychom Afriku nenechali stranou, abychom tedy eh, mohli těch kosmických nástrojů využít i pro dobro dalších občanů, dalších komunit. Eh, co se malých a středních podniků týče, Někteří z vás pocházejí z velkých zemí. Eh, pojem malých a středních podniků eh, je opravdu velice různorodý. Definice malých a středních podniků je v některých zemích jiná než v druhých ale je evidentní, že malé a střední podniky nemohou být ponechány stranou, že hrají velkou a důležitou úlohu v oblasti výzkumu a Small Business Act bude skutečně v samém centru belgické politiky během tohoto předsednictví. Jak zajistit, aby tento Small Business Act byl více zohledňován v našich členských státech, abychom se všichni nesnažili o jednu věc různými způsoby, ale abychom lépe dokázali dílet své zkušenosti, zjednodušovat, zjednodušovat, zjednodušovat eh, administrativní zátěž. Nemůžeme žádat malé a střední podniky, aby se rozvíjely a zároveň neustále sledovali internet, jak to tam vypadá s ustanoveními jednotlivých směrnic. Pomáhat jim, zjednodušovat ten proces, jak zajistit, aby ty důležité informace se k malým a středním podnikům dostaly. Oni to často nevědí, co je možné, proto protože je to příliš komplikované, příliš vzdálené, nesnadno dostup, dostupné. Tady musíme být nápomocní. Zjednodušovat, zjednodušovat, zjednodušovat. Dankeschön. Děkuji vám. Pane ministře. Eh, eh, er Děkuji. Já se pokusím odpovědět na ty otázky v pořadí, v němž byly položeny a zároveň se pokusím neopakovat se. Takže otázka o fondech na rozvoj venkova a do jaké míry lze použít tyto finance i na podporu širokopásmového připojení. Komise v září předloží svou strategii a od začátku komise říká, že místo, abychom izolovaně eh, přistupovali ke strukturálním fondům, tak je musíme vnímat v kontextu všech dalších fondů, které máme k dispozici. Komise se pokusí, bude snažit pomáhat členským státům, aby při zavádění internetu mohly tyto prostředky využít. Tak, aby to mělo maximální účinek. Protože nezastírejme si, kolegové, že Chceme-li dosáhnout těch ambiciozních cílů 2020, 2013 a pak 2020, tak to budou desítky miliard eur. Ty budou muset být vynaloženy ať už soukromými operátory, či ze státních pokladen formou státní podpory. ale několik miliard směřuje na rozvoj venkova, plán hospodářské obnovy, Evropská investiční banka, partnerství soukromého a veřejného sektoru. To jsou všechno možné zdroje. Ale pokusíme se co nejvíce využít prostředky, které jsou k dispozici. Otázka pana Rubika k roamingu. Vy navrhujete, aby u systému čtvrté generace jsme úplně odbourali roaming. Víte, že v rámci digitálního plánu paní Cruz je skutečně cílem do roku 2015 mít SITu, což by byl jednotný evropský telekomunikační prostor. To je její ambice. Tak, aby bez ohledu na to, z jaké země kam voláte. Existovala eurozóna, která bude zahrnovat ovšem všech 27 států. To je významný podnět a 2015 dní jako dost pozdě. Myslím, že bychom měli být ambicioznější. Vaše myšlenka na odstranění roamingových poplatků je, eh, když, když se bude rozjíždět připojení čtvrté generace, tak to myslím, že je dobrý nápad. Dále řešení eh, jak textových, tak hlasových služeb, čili datových i eh, hlasových, to je dobré. I tady bychom měli být co nejasertivnější. Pomůže nám to, pomůže to našemu předsednictví, v kterém můžete najít dobrého spojence. Paní Figuerdo, vy jste poukázala na to, že ten problém přístupu k internetu nevnímáme jenom na venkově, ale i v městských oblastech, kde žije 20 lidí pod hranicí chudoby, kteří mají jen nelehký, nesnadný přístup k internetu. 70 eh, belgických domácností je připojeno, ale 30 tím pádem není. Pokud však nemůžete používat třeba elektronické bankovnictví nebo nemůžete bez internetu využívat některé eh, vládní služby online. Proto musíme některé eh, strategie tomu přizpůsobit. Já teď bych eh, se rád vyjádřil osobně sám za sebe. Myslím si, že je naším úkolem zajistit, aby širokopásmový přístup k internetu byl součástí těch takzvaných eh, všeobecných služeb všeobecného zájmu, univerzálních služeb. Je to skutečně eh, služba všeobecného zájmu, na kterou by měli mít všichni právo. Paní Thompson, zdravotní dopady bezdrátového připojení. Existují doporučení od Světové zdravotnické organizace. Vy jste odkázala na nějakou studii ze Stockholmu. Musíme k tomu zaujmout striktně vědecký postoj. To znamená být si vědomi potenciálních rizik, ale zároveň musíme být objektivní. Ve Francii proběhla studie o možných zdravotních dopadech a paní Cruz ve své strategii rovněž počítá s tím, že bude brát na vědomí tyto poznatky. Ale, čili ano, jsem si toho vědom, ale musíme se k tomu stavět vědecky a ne ideologicky. Paní von Brandt, datový roaming. 8. června Evropský soudní dvůr vyjádřil naprosto jasnou myšlenku, že existuje volný trh ale to neznamená, že není potřeba do toho nějak zasahovat, protože v podstatě třeba v oblasti roamingu trh neexistuje, neboť tento trh není transparentní a e, občané, kteří používají roaming, se velmi těžko mohou rozhodovat bez těch informací. Když se podíváte na třeba rozdíl mezi používáním datových služeb doma a v zahraničí, čili s roamingem, tak nelze než dospět k závěru, že trh je nefunkční. A Tudíž je možné zasáhnout a regulovat to. A já se na vás obracím. Musíme mít, musíme brát potaz rozsudek Evropského soudního dvora a komise musí nastavit cenové stropy, tak jako tomu předtím bylo s eh, SMS-kami a s hlasovými službami. Víte, že existovala také iniciativa, kdy od 50 eur eh, výše dostanou lidé určité varování, pak dojde dokonce k odpojení, ale to nestačí. Čili myslím, že jsem již odpověděl eh, na dotaz týkající se těch služeb všeobecného zájmu. A teď ještě od paní Trautmann a její dotaz. Ano, skutečně je na čase, aby komise předložila vlastní návrh. Měli bychom mít takový návrh v polovině září, kde se, z kterých bude jasné, jaké nástroje budou k dispozici k zachování té rovnováhy. Můžeme například počítat se společnými eh, podniky, tak aby měly, byly dostatečně silné a mohli to zafinancovat, protože i tady jde o desítky miliard eur. Je to významná částka. S níž musíme počítat. A pokud ne, není v, ně, v některé zemi dostatečná konkurence, pak je potřeba zvážit otevření trhu dalším konkurentům. A na závěr se ještě vrátím k postoji tohoto výboru z března. Jednání z akta se chýlí k závěru. Tento měsíc například se jedná v Tokiu a akta bude dokončena za belgického předsednictví. V tomto směru je zapotřebí co největší transparentnosti. evropský mluvčí vysvětlil, jaký, jak, jaká je pozice. Musíme vzít v potaz i postavení dalších stran ve stavu článku 138, ale transparentnost je samozřejmě naprostou nezbytností. Jinak bychom se mohli dočkat nepříjemných překvapení v budoucnu. To, co děláme, musí být kompatibilní s tím, co už jsme udělali. Dámy a pánové, především děkuji oběma ministrům, eh, že k nám přišli za takto stížených podmínek, s námi diskutovali. Eh, děkuji také tlumočníkům za prodloužení, to nám velice pomohlo. A ještě k bodu různé. My jsme na začátku zasedání eh, tady přišli s otázkou, jestli se přidat k otázce eh, výboru pro životní prostředí, otázce COP17, eh, jelikož tady nezazněly protesty, takže to tak uděláme. Já vám děkuji.